vizi. Vizi spravedlivé, bezpečné a dobře řízené společnosti. Místa, kde lidé chtějí žít, pracovat a vychovávat své děti. A věřím, že na takovéto vizi se zhodneme. Dnes je ale potřeba přejít od slov k činům, aby soudnictví, školství, zdravotnictví, sociální služby fungovaly a aby i ti nejzranitelnější, tedy děti a dospělí se zdravotním postižením, mohli žít důstojný život. Děkuji. Jménem Alde má slovo kolegyně Intveld. Děkuji, pane předsedo. Pane Pellegrini, ráda vás zde vidím. Párkrát jsme se v minulosti v posledním roce setkali po dramatických událostech ve vaší zemi, po eh, smrti Jana Kočáka a jeho snoubenky, ale to je téma, k kterému se vrátím až za chvíli. Pro tuto chvíli bych ráda řekla, že jakožto předsedkyně skupiny pro sledování právního státu jsem navštívila Slovensko, přijela jsem s kritickými otázkami, ale zároveň jsem opravdu měla pocit, že nás váže velké pouto jako Evropany a musím říci, že Slováky a Slovensko mám velmi ráda. Velmi souhlasím s jednou věcí, kterou jste říkala, je dle mne klíčová, protože neexistuje nějaká východní, střední a západní Evropa. Evropa je jedna. A je prostě na čase, aby to lidé začali cítit. A především v západní Evropě, kde mám pocit, že pořád mají jedno oko slepé. Vítám váš projev. Vyplývá z něj, že jste proevropský vedoucí představitel své země. A i Alde má pocit, stejně tak jako vy, že Evropská unie musí být více než jenom nějakou technokratickou mezivládní korporací. V dnešním světě prostě potřebujeme skutečně politickou unii, která bude odpovídat na veškeré politické výzvy, které před námi stojí. Pouze tak můžeme být ve vedoucím postavení i na globální úrovně. Takže skvělý projev, ale jak víme, eh, nemůže jít pouze o projevy, ale také o činy. Vaše země eh, je velmi rozdělena. Jednotlivé síly ji táhnou různými směry a odkazují tedy ke své návštěvě jakožto předsedkyně skupiny pro sledování právního státu. Já jsem viděla na Slovensku řadu pozitivních vývojů. Viděla jsem silné instituce, Viděla jsem, že občanská společnost eh, velmi dynamicky žije na Slovensku a opravdu za to blahopřeji slovenskému národu. Nicméně máme ještě pořád řadu obav a objevují se obavy nové. Apeluji na vás, abyste stejně rezolutně se postavil i k těmto obavám, protože vy máte klíč k řešení. Vy máte klíč k budoucnosti Evropské unie a volby, vaše volby ovlivní nejenom budoucnost vaší země, ale také Evropské unie. Vy můžete ukázat, které síly budou mít v Evropské unii navrh. Máte tedy na výběr. Já vím, že vám to leží jako břímě na ramenech. Vy opravdu jste na křižovatce. Chcete se tedy připojit k těmi, kteří těm, kteří ničí Evropskou unii a kteří krátkodobé volební či dokonce ekonomické zisky nadřazují obecnému zájmu, anebo k těm, kteří jsou skorumpovaní a propojeni s organizovaným zločinem, anebo naopak chcete, aby dějiny na vás vzpomínaly jako na vážného státníka, který vedl svou zemi dopředu a učinil z ní vzor pro ostatní. Chcete být vnímán jakožto vzor pro budoucí Evropu. Chcete starou Evropu nebo novou Evropu? Věřím, že si vyberete cestu budoucnosti a konkrétně řeknu, že velice doporučuji, abyste s panem Ficem té staré Slovensko, se rozešel. Vy jste nové Slovensko. Ukažte světu, že ve Slovensku stojí na špici nový člověk. A můžete také ukázat, že Vyšegradská skupina je proevropská a že to není jenom nástroj pro reakcionářské autokraty. Jde o to, aby ti, kteří zavraždili Jana a Martinu, byli postaveni před soud. A nejenom ti, kteří je zavraždili a byli zajati, ale ti, kteří si to najali protože to je důležité pro zajištění obnovení důvěry ve slovenské orgány. A budu spoléhat také na to, že jmenování devíti soudců ústavního soudu proběhne záhy, jelikož ústavní soud pro tuto chvíli v podstatě v zásadě nemůže fungovat. Zvraťte také prosím změny zákona o sdělovacích prostředcích, protože v praxi to zásadně omezí svobodu slova. A nakonec na vás apeluji, abyste příští týden rozšířil spolupráci s Europolem, a to nejenom pro případ vyjednávání, eh, tedy vyšetřování vraždy Jana a Martiny, ale i pro další části tohoto vyšetřování, které byly převedeny pod Ministerstvo spravedlnosti eh, v oblasti tedy podvodu, korupce a podobně. Já vím, že jsem vám naložila velké břemeno, a že po vás chci, abyste si vybral a spoléhám na vaši moudrost. Vy se můžete zase spolehnout na Evropský parlament a obecně na mě. Slibuji, že s vámi budu spolupracovat a budu spolupracovat s občanskými silami na Slovensku, tak aby vy jste mohl takto vést v Evropské unii. Děkuji. Jménem Zelených má slovo kolegyně Ska Keller. Děkuji mnohokrát, pane premiére, za to, že se účastní této rozpravy o budoucnosti Evropy, která má řadu důležitých aspektů. Já bych se ráda soustředila na aspekt demokracie. To, jak Evropská unie bude řešit demokratický deficit, bude rozhodné v tom, jak se budeme vyvíjet. Ano, pochopitelně můžeme zlepšovat demokratické postupy v rámci Evropské unie, ale otázka také je, co budeme dělat se členskými státy, které ustupují od občanských svobod a demokratických zásad. Vidíme řadu problémů v mnohých členských státech a neměli bychom zavírat oči před tím, co se děje v oblasti svobody sdělovacích prostředků, svobody, pro, svobody slova, svobody združování a všech těchto základních věcí. A na Slovensku máte konec konců tu situaci, že zavraždili novináře, protože vyšetřoval korupce a podvody. A s tím je potřeba něco dělat. A je potřeba zajistit, aby se už nikde v EU nic takového nedělo nastal čas řešit tyto problémy i na evropské úrovni. Máme řadu občanů v Budapešti, ve Varšavě, v Bukurešti, v ulicích, kteří chtějí, aby Evropská unie jim pomohla, protože je neposlouchá vlastní vláda. A je potřeba s tím něco dělat. Oni jsou evropští občané tak jako my všichni. Máme ale pocit, že na evropské úrovni eh, se spíše handrkují jednotlivé politické strany. To je potřeba překonat. Je potřeba společně zajistit občanské svobody pro všechny evropské občany. A proto naše skupina navrhuje, abychom vytvořili nezávislou odbornou komisi, která bude řešit situaci demokracie a právního státu ve všech členských státech a to nepřetržitě. A aby poskytovala návrhy ještě předtím, než bude příliš pozdě a také, aby tato komise mohla, pokud bude potřeba, provádět i sankce. Je ale také potřeba se zabývat evropskými fondy, fondy Evropské unie, protože některé vlády je používají k tomu, aby prosazovaly své vlastní projekty, aby favorizovaly určité osoby a zajistili, že, bude poskytováno, posky, že budou poskytovány pozitivní zprávy. Penzijní fondy, ty jsou také velice důležité. Evropské fondy ale sehrávají významnou roli po celé Evropě a proto je potřeba najít inteligentní způsob, jak řešit stávající problémy, aniž bychom odsekávali evropské občany od podpory, když se snažíme vlastně sankcionovat vládu za nějaké konkrétní kroky. Z toho důvodu tedy navrhujeme, abychom spíše požádali tu komisi, aby distribuci řešila sama, tak aby se tyto prostředky dostaly k občanům aniž by je zneužívala vláda daného členského státu. Možná, že to není úplně nejjednodušší řešení, možná, že asi prostší by bylo prostě ty fondy odebrat, ale v každém případě chceme, aby zde došlo k tomu, že evropští občané budou mít vztah k Evropské unii a že to nebo, toho nebudou moci zneužívat eh, vlády členských států. Vy jste hovořil o řadě věcí, ale zmínil jste hlavně jednotu. A ta si myslím, že je velice důležitá. My chceme podporovat tyto myšlenky i v Radě, která blokuje hodně iniciativ z Evropského parlamentu. A budeme spoléhat i na vás, že budete podporovat demokracii a právní stát na Slovensku. Mluvilo se zde o svobodě dělovacích prostředků. To je velice důležité. Bojovat s korupcí a s podvody, to je těžké všude, ale je to potřeba dělat. A na Slovensku si myslím, že jsme měli dobré příklady toho, jak urgentní tato záležitost je. Musíme mít dobře fungující stát, který bude provádět ty reformy, po kterých jste volal. A je také potřeba, aby byla dále vyšetřována vražda a Jana Kučáka a jeho partnerky. Než tedy najdete ty, kteří to všechno vymysleli a objednali, do té do chvíle bude potřeba spolupracovat s Europolem. Děkuji. Za GUE NGL má slovo paní

Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane premiére. Mám za to, že hlavní otázka, na kterou skutečně musíme najít odpověď, a nemáme na to příliš mnoho času, zní proč. Proč je realita Evropské unie tak rozdílná od vizi jejich otců zakladatelů. A myslím, že to je otázka, nepříjemná otázka, eh, které musíme čelit pořád. Pane premiére, začínalo to myšlenkou Evropy národů. Je to myšlenka, kterou nezodpovědní politici zničili. Zatím jsme přišli pouze o Spojené království, ale myslím si, že to je poslední varování pro ty, kteří se snaží ze zásady změnit Evropu. Žádná globální Evropa není. Žádná globální Litva nemůže být. Žádné globální Slovensko nemůže být, které zde zastupuje jeho premiér dnes. Slovensko předsedá v tuto chvíli Vyšegradské skupině Slovensko navrhuje modernější vizi Evropy, než jeho oponenti. Kapitalistická vize spočívá v tom, že lidé se mají stát pouze pracujícími bez vlasti. Já jsem občanem Litvy, zůstanu jim, nikdy nebudu občanem Evropské unie. Nikdo se nechce vzdát občanství své vlastní země. Evropská unie přišla o svou identitu. Je to unie hluboce nemocná, která se snaží pouze mluvit o integraci, ale v té netkví budoucnost. Evropská unie trpí nemocí, kterou je potřeba řešit chirurgicky. která chirurgicky odřízne zbytky globalizace a multikulturalismu, který se skrývá za taková slova jako trh a podobně. Potřebujeme přestat hrozit a přestat lhát. Potřebujeme se pustit do dialogu a nejenom do opozice. Za frakci ENF má slovo kolega de Graaf. Vážený pane předsedo, já bych chtěl přivítat pana Pellegriniho zde v parlamentu a jak už tady zaznělo, ani já nejsem úplně přesvědčen jeho vizí pro Evropu. Nepatřím ani ke stejné politické frakci, ale přesto boj s korupcí, který vede pan premiér ve své zemi, to je boj, který je potřeba ocenit. Je to důležitý krok pro budoucnost Slovenska. Slovensko je členem Vyšegrádské skupiny, aktuálně té skupině i předsedá a řekl bych, že politika Vyšegrádské skupiny proti imigraci je potřeba podpořit. Vyšegrádská skupina nastavuje Evropské unii zrcadlo. Eh, ukazuje Unii, jak by měla vypadat. Evropská unie zoufale selhává v boji proti nelegální migraci. Místo toho, aby utěsnila hranice, přichází EU s eh, nevýdaným řešením, tedy že nelegální migraci legalizuje. Evropská unie má sice prý vlastní dohody, eh, vlastní hodnoty, ale adoruje migranty, kteří ty hodnoty nenávidí. Dokonce jsou snahy z určitých skupin zavést v Evropě právo šaria. Ale Vyšegrádská skupina zastává skutečné evropské hodnoty, tedy Evropu, která obhajuje práva jejich obyvatel. A proto bych eh, pana Pellegriniho chtěl podpořit a chtěl bych podpořit slovenskou vládu co do zamítnutí migračního paktu. Slovensko velice dobře ví, jak to vypadá, když někdo má totalitní vládu. Měli jsme v Evropě totalitní ideologie až do roku 1989 a slovenský národ trpěl pod komunismem. Slováci vědí, co znamená žít ve strachu, co znamená muset mlčet, co znamená nevyjadřovat, co si člověk skutečně myslí. Takovýto druh totalitní ideologie už nesmí v Evropě nikdy zakořenit. A proto je na místě, aby se členské státy bránily proti islamizaci svého prostředí. Vláda, která chce, která chce za každou cenu určovat politiku, to je, není nic jiného než totalitní ideologie. A to neodpovídá evropským hodnotám, evropským svobodám a evropským právům. Velice často se hovoří o fake news. Hovořil o tom pan Pellegrini i ostatní kolegové. Jde o otázku svobody vyjadřování. To je samotný základ naší demokracie. A pokud budeme do nekonečna opakovat, že fake news je potřeba řešit a zároveň, když budete sami tvrdit, že lze určovat co to fake news je, no tak to už je v podstatě také diktatura. Pane Pellegrini, chci vás varovat. Evropská unie, která je takto nebezpečná pro svobodu vyjadřování, takovou Evropu podporovat nesmíte. A vyzývám komisi, aby ze Slovenska udělala příklad pro ostatní, pro boj s korupcí, Například ve vlastních řadách, třeba pan, s panem Zelmajerem, toho je potřeba z té funkce vystrnadit. Nebo co se týká posílání peněz na Ukrajinu a do Afriky, kde je korupce na denním pořádku. Z toho je také potřeba si vzít příklad. Podívejte se na politiku vyšegrádských států, co se týká, s bojem, co se týká boje s nelegální migrací, tedy uzavření, těsné uzavření hranic a odmítnutí, důsledné odmítnutí migračního paktu EU. Rád bych vyzval k tomu, aby identita členských států měla nejvyšší prioritu. Evropská komise, která není schopna takto jednat, musí odstoupit. Děkuji, pan Ujazdovský za nezazrazené. Pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl především velmi srdečně poděkovat panu premiérovi za jeho vystoupení. A začnu tím, že poděkuji za to, že jste říkal, že budete velmi rozhodně postupovat ve vyšetřování vraždy slovenského novináře. To jsou věci, na které musíme reagovat a jsou k tomu jasné důvody. Mně tady připadne eh, důležitých několik věcí. Vy jste konec konců říkal o tom, pane premiére, že není dobré dělit Evropu na východní a západní a podporovat nedůvěru mezi nimi. Evropa už tak jako tak má řadu problémů a řada z těchto problémů eh, nevyplývá z toho, co, má, co způsobili střední a východní do evropské země, například třeba stabilita zóny eh, euro. euro. Eh, mluvil jste také o Milanovi Hodžovi, děkuji za to a taky si myslím, že je potřeba bojovat proti protekcionismu, že je potřeba zajistit to, aby západoevropské trhy se nezavíraly před konkurencí ze střední a východní Evropy a jejich energií. To jsou všechno oblasti, na kterých bude záviset skutečný rozvoj a budoucnost Evropské unie. Děkuji. Pane premiére, a teď máte slovo vy, abyste mohl reagovat. <laughs> Ďakujem veľmi pekne. Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi pár poznámek k těm tématům, která jste otevřeli ve svých vystoupeních. Na úvod bych chtěl velice poděkovat za slova podpory na adresu Slovenské republiky i za slova uznání v těch oblastech, kde Slovenská republika odvedla velký kus práce a postoupila ku předu. Chci vás všechny ujistit, že vláda pod mým vedením žádným způsobem nezmění náš jasný proevropský a e, pro severoatlantický kurz i když v rámci Eh, vládní koalice se mohou vyskytovat různé názory nebo odlišné pohledy na věc. Mohu vás ujistit, že vláda, která zodpovídá za zahraniční politiku Slovenské republiky, bude nadále jednat tak, jak jsem říkal. To znamená, Slovensko patří do EU, Slovensko má, nemá jiný prostor pro existenci mimo Evropskou unii a Slovensko si je vědomo, že v oblasti bezpečnosti a obrany nikdy nebude schopné se samo bránit a proto bude vždy zodpovědným členem Severoatlantické aliance. Chtěl bych také připomenout, že i díky eh, excelentním ekonomickým výsledkům naší země, které tady zmínila paní kolegyně z České republiky, a to i přesto, že se snažíme zvyšovat kvalitu života lidí, investujeme velké prostředky do sociálních opatření, tak i přesto jsme schopni nalézt ještě zdroje na to, abychom si na rozdíl od mnohých jiných členských zemí na to, co nejdříve splnili závazek 2% HDP eh, výdajů na naší obranu a bezpečnost. A to není běžným běžnou normou ani ve v jiných větších členských zemích NATO a to nehovořím o kvalitě a bojeschopnosti jejich armád, o níž se můžeme dočíst v médiích. Mohu vás ujistit, že na tom se nic nemění a pokud se mě paní kolegyně z Nizozemska ptala, kterou stranu si vyberu, tak ji mohu ujistit, že si vyberu tu správnou a budu vždy stát na straně těch myšlenek, které jsem také přednesl ve svém vystoupení, protože jsem přesvědčený o tom, že to je jediné správné řešení pro naší zem. Dotkli jste se mm, několik z vás eh, tragické eh, smrti eh, slovenského novináře, to jsem očekával, je to nedávná událost. A mohu říci, že předtím, než k tomu došlo, Slovensko, omlouvám se, pokud se pletu, bylo na 17. pozici ve světě, co se týče svobody slova a tisku. 17. místo, 17. příčka ve světě. To znamená, jestliže máme 28 členských zemí, tak si umíte představit, kolik z nich a často i mnohem starší demokracie nedosáhly a nedosahují míry svobody slova a tisku, jak eh, byla eh, ohodnocena ve Slovenské republice. To bych chtěl zdůraznit, protože o tom se asi málo ví, nemůžete vidět všechno. Také nás tedy velmi mrzí tragédie, ke které došlo a ujišťuji vás, že uděláme všechno pro to, abychom jasně vyslali jasný signál, že nic takového na Slovensku nikdy tolerovat nebudeme a uděláme všechno pro to, aby se nejenom na Slovensku, ale nikde ve světě ani v Evropě takové zločiny neopakovaly. Pane kolego, já si myslím, že komentovat demisi premiéra a odchod některých ministrů způsobem, jakým jste to učinil, když jste řekl, no jo, no, jenom odstoupil premiér. Rezignace předsedy vlády, to je velké politické gesto, tím asi největším, které může eh, lídr celé země udělat. Uděláme maximum pro to, abychom potrestali vyníky, pachatele vraždy i jejich objednavatele, kteří pravděpodobně už jsou ve vězení a čekají na spravedlivý soud a musíme si společně přát, aby se na evropské půdě takové věci už nikdy neděly. Když hovoříme o boji proti korupci, proti zneužívání některých eh, dotací a eurofondů, tak eh, vás ujišťuji, že i Slovenská republika přijímá mnoha opatření a to, k čemu mohlo docházet třeba v roce 2015 nebo 16 na Slovensku, už dnes v roce 2018 nebo 19 se stát nemůže můžou. Protože už jsme reagovali na ta různá zjištění, přijali jsme opatření a já si vždy cením eh, konstruktivní diskuse s výborem, jehož zástupci přijíždějí na Slovensko, tam si můžeme vyměnit informace, můžeme si říct, co se nám podařilo a zároveň si říci, kde ještě máme co dělat. Slovensko je demokratická země, v níž se plně respektuje parlamentní systém, Eh, vládní moc vychází z parlamentu, vláda se zodpovídá Národní radě a koaliční většině. Chci vám připomenout, že v oblasti zemědělských dotací, eh, i když se objevují chyby, tak Slovensko po Estonsko je druhou zemí v rámci celé EU s nejnižší chybovostí, a sice na úrovni 0,5 Pochopitelně je to vždy velice viditelné, ale to neznamená, že by celý systém byl nefunkční a proto vás chci požádat, abyste vždy, když hovoříte o Slovenské republice, abyste se neuchýlili k zevšeobecňování a abyste se několika dílčích problémů hodnotili zemi jako celek. To jsem si nikdy nedovolil ani já, abych na základě nějakých konkrétních událostí v některé z vašich zemí řekl, že to je prostě typické pro vaší zemi a že vaše země takhle funguje. To by nebylo fér a proto se musíme navzájem respektovat. Jsem rád, že to mnozí řekli. Musíme se přestat dělit na východ a západ, musíme se přestat dělit na velké a malé země, musíme se přestat dělit na sever a jih, musíme se přestat dělit na bohaté a chudé. A jsem rád, že kolega, který vystupoval jako první, na závěr pohovořil o volbách a řekl, když budou vyslyšeny, nebo kdy budou vyslyšeny požadavky velkých i malých. A já s vámi, pane kolego, plně souhlasím, protože teprve tehdy bude Unie fungovat jednotně, když i ti velcí budou naslouchat malým, protože jednota v rozmanitosti, to je právě eh, základ, na kterém Evropská unie stojí. A na závěr ještě jednu věc. Všichni jste říkali, že od slov je třeba přejít k činům. Já s vámi plně souhlasím. Pokud občané EU, Evropané, nebudou mít pocit, že nejen hovoříme, ale také skutečně řešíme jejich každodenní problémy, že se nezabýváme pseudotématy, které nejsou eh, každodenním problémem našich občanů, že se zabýváme spíše tím, co je každý den zlobí, co potřebují vyřešit. Teprve pak budeme schopni zachovat širokou podporu Eh, Evropanu pro projekt EU. A na závěr bych ještě použil následující slovní spojení. Občané Evropské unie především musí mít eh, možnost se spoléhat na Evropskou unii. Občané EU se musí nejprve spoléhat na EU v tom, že dokážeme zajistit jejich ochranu, prosperitu a demokratické hodnoty. Především občané EU se musí spoléhat na EU. A teprve pak musíme dělat vše pro to, aby se na EU spoléhali i ostatní. Ale prvořadí jsou občané. Ti musí věřit tomuto projektu. A až toto se podaří a budeme mít důvěru lidí, kteří se budou moci spoléhat na evropskou administrativu a Evropský parlament a Evropskou komisi, teprve potom se můžeme zabývat tím, zda jsme tak úžasní, že se na nás může spolehat celý svět. Ale nejprve se musíme věnovat věcem dovnitř a věnovat se domácím úkolům svým. Děkuji. Thank you very much, Prime Minister. When we... Děkuji, pane premiére. Nyní zahájíme postup Catch the Eye. Musíme eh, skončit ve čtvrt na jednu a první pan Angel. Rangel. <coughs> Děkuji mnohokrát, pane premiére, premiére, za vaše vystoupení. Musím říci na prvním místě, že jsme velice zneopokojeni z důvodu těch otázek stavu správního státu na Slovensku a kvůli korupci. Já bych rád viděl mimo ta stova, o kterých jste, krásně jste dnes nadnesl, mám tím na mysli vraždu Jana Kuciaka a jeho eh, přítelkyně a veškeré problematiky. Já bych se rád zeptal, za Slovensko, vzhledem eh, tomu, co se nyní děje v Rumunsku a na Maltě, myslíte, že Slovensko bude schopno ne prostřednictvím vás, jakožto premiéra, ale alespoň prostřednictvím vaší strany, zda jste schopni jasně odsoudit takovouto situaci a skritizovat to, neboť Slovensko by mohlo velice postoupit s ohledem na prosperitu a integraci v Evropské unii, ale nebude schopno být skutečnou zemí s eh, evropskými hodnotami, pokud i nadále tady budou ty závažné pochyby o tom, že právní stát na Slovensku řádným způsobem neexistuje, zejména kvůli eh, toho, co tedy, jak, co dělá socialistická strana na Slovensku, protože ty zločinné události, ke kterým došly, jsou s tím propojeny. Děkuji. Pan Winter? Paní Winter? Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, je povzbuzující, že slovenská vláda trvá a chce spolupracovat na jednotě Evropské unie. A já vám děkuji mnohokrát za vaše slova dnes. Eh, pane premiére, řekli jste, že je třeba překonat rozkol v Evropské unii a to není pouze, ale také je to rozkol mezi východem a západem, ale ne pouze. To říkám jakožto poslankyně ze středního Německa, která pochází z oblasti, která dříve před 30 lety ještě spadala pod socialistickou NDR. A v Německu i 30 let po pokojné revoluci zažíváme, jak, zažíváme, jak stále ještě mezi námi jsou velké rozdíly. Proto apeluji na to, abychom se v Evropské unii více snažili o integraci. Musíme uznat to obrovský výkon vybudování demokracie po překonání socialismu a tyto demokratické procesy nemůžeme zvládat pouze pomocí politiky koheze. Jde také o uznání ze strany dalších států v Evropské unii. A vy jakožto předseda Vyšegrádské skupiny s vaším proevropským přístupem můžete vybudovat tyto mosty a já vás apeluji, prosím, jděte tímto směrem. Vy jste hovořil také o těm francouzsko-německém přístupu, ale prosím, pracujte i v rámci Vyšegrádské skupiny na tom, abychom jednali více proevropsky. Apeluji na vás, abyste se zasazoval, eh, eh, staral o všechny občany v zemích Vyšegrádské čtyřky, kteří jsou proevropští a tím to končím své vystoupení. Děkuji vám. Pan Engel. Vy jste popsal svou vizi atraktivní Evropské unie. Já bych vám chtěl říct, že pokud premiérka Mayová prosadí svou dohodu v britském parlamentu, tak myslím, nebudeme mít atraktivní Evropskou unii. Británie vždy byla zastáncem soutěžení a nyní směřujeme k harmonizaci. Británie prosazovala odpovědnost za dluhy jednotlivých států a teď směřujeme k socializaci. A Británie byla pro socialitu, a nyní směřujeme k centralizaci. Takže má naděje, moje poslední naděje pro atraktivní Evropskou unii je, že britský parlament dnes zamítne tu dohodu a umožní druhé referendum s výsledkem, kdyby Británie zůstala v Evropské unii. Děkuji. Děkuji, pan Ježek. Vážený pane ministerský předsedo Pellegrini, já se zaměřím na situaci slovenských eh, občanů a občanek s romským eh, původem, tedy Roma a Sinty, segregace, vzdělávání, přístup k bydlení, ke zdravotní péči, to je téma, zejména například na vesnici Brankovce, kde žije asi 300 slovenských Romů a musí si ručně pumpovat vodu ze dvou studní. Podle Evropské agentury pro základní práva asi 13 eh, dětí školního věku s romským původem ve Slovensku za posledních 12 měsíců bylo vystaveno proti cikánským urážkám. Více než polovina dotázaných eh, se eh, považuje za diskriminované z důvodu k příslušnosti k této národnostní menšině. Bohužel stejné čísla máme i v Německu. Je to smutné, že tady máme takovéto proticinkánské násilí, které eh, se opírá o tu nenávist. Máme velký podíl Romů bez vzdělání a bez práce, zatímco ta, tyto údaje pro většinu obyvatelstvo jsou stabilní. Dále školní dokázka romských dětí se v posledních letech zlepšila, ale stále ještě je nižší než školní docházka většinového obyvatelstva. Já jsem navštívil v Košířích eh, romské gymnázium, tam bylo asi 90, 19% školáků, školáků romové a zbytek byly děti s potížemi v oblasti učení z většinového obyvatelstva. Jaké opatření hodláte zavést, pane premiére, abyste bojoval proti tomuto rostoucímu anticiganismu a jak chcete zastavit eh, ty špatné praktiky, kterým dochází a podpořit romské a obyvatelstva na Slovensku. Děkuji vám. Děkuji. Vážený pane premiére, vy jste eh, součástí socialistické frakce, tedy strana, který jste členem, a říkal jste správné věci o politice soudržnosti, o nutnosti přijmout opatření v rámci sociálního pilíře. Můžete mi vysvětlit, eh, a to se týká nyní otázky uprchlíků, kterou jste vůbec nezmiňoval. Proč v této otázce provozujete politiku, která se tak blíží politice Viktora Orbána, pokud není v podstatě stejná? Viktor Orbán by měl za několik let opustit řady Evropské strany lidové. Měl by být vyloučen. A vy jako předseda Vyšehrádské skupiny ptám se vás, Obrátíte se na radu a komisi tak, aby azylová politika směřovala k tomu, že bude mít spravedlivé rozdělení uprchlíků mezi jednotlivými členskými zeměmi a nebo společně s Orbánem a s panem Kačinským zablokujete další eh, již několikátý pokus o zavedení, zavedení společné azylové politiky v Evropě. Hovořil jste hodně o svobodě, o demokracii. Nyní jde o to, abyste to zrealizoval také v otázce uprchlíků. Děkuji. Pan Šeflin. Děkuji, pane Pellegrini. Tato diskuse o budoucnosti Evropy a pravda je, že Evropská unie má budoucnost pouze, pokud se naučí respektovat přání lidí v Evropě, zachovat svrchovanost svých národů. V mé zemi se to projevilo v slavném hlasování pro Brexit v Peterborough, odkud jsem 60% hlasovalo pro opuštění Evropy. A nejdříve se Evropa tváře to bude respektovat, ale Jung, pan Juncker varoval, že pouze bude přijata ta dohoda o odstoupení, pokud nenastane Brexit vůbec. A paní premiérka jako malý pejsek chtěla vyzvat Brity, aby to vyslyšeli, jaká arogance. Vy jste se rozhodli udělat z nás příklad, abyste vystrašili ostatní. Evropská unie je na úrovni paní Mayové a Briti se nikdy nevzdají těmto imperiálním ambicím. Pan Kukan. Děkuji pane předsedo. Srdečně vítáme pana premiéra Pellegrino na půdě Evropského parlamentu a jsme rádi, že jste si přišel s námi podělit o své názory na budoucnost Evropy a Evropské unie. Budoucnost je tady a zde. Všichni, co zde sedíme, ji tvoříme a všichni za ní neseme odpovědnost. Vy jste jasně vysvětlil, jaké místo pro Slovensko si představujete v Evropské unii, já to oceňuji, bylo to vysvětleno úplně jasně. Ale přesto, a možná právě proto bych na vás chtěl apelovat, pane premiére, abyste při prezentování svých stanovisek a postojů, ať už v Evropské unii nebo na Slovensku, také myslel na odpovědnost. Na evropskou demokracii, na odpovědnost za evropskou solidaritu a na odpovědnost za evropskou bezpečnost abyste se uměli postavit těm kolegům a politickým partnerům na Slovensku, kteří záměrně šíří výmysly a lži o Evropské unii. A takto hazardují s důvěrou slovenské veřejnosti vůči Unii. A byl bych rád, kdybyste se k tomu mohl vyjádřit a v další práci pro Slovensku vám přeji úspěch. pane premiére též vás vítám na půdě evropského parlamentu. taky vás vítám v Evropském parlamentu, který byl velmi aktivní směrem ke Slovensku. To se projevilo, že jsme eh, tlačili na vytvoření mezinárodního vyšetřovacího týmu a vidíme výsledky po vraždě Jana Kuci a Martě Kušnírové. Věřím, že ten tým bude pokračovat. Projevilo se to i v tom, že jsme jednali výboru taxu o pa, kauze Baštenáka Kočner a pouze evropská spolupráce a sdílení informací umožní zabránit takovým podvodům. Také se to projevilo v povinné kontrole evropských prostředků, které směřují do zemědělství, což je jedna z našich hlavních pravomocí. A v této souvislosti je na Slovensku zvláštní situace. Většina podpory směřuje nikoli malým zemědělcům, drobným zemědělcům, ale velkým podnikům. A proto jsou potřeba změny, o které vás chci požádat. Změny v oblasti pozemkových změn, povinné zastropování pladeb, ale také v kontrole rozdělování evropských zdrojů, protože není možné, aby vládní agentura, která rozděluje tyto prostředky, nevěděla, kdo má půdu, kdo je vlastníkem a kdo ji obhospodařuje. Tyto změny jsou potřebné nejen pro zlepšení postavení malých zemědělců, ale také pro kontrolu evropských zdrojů. Děkuji. pane Grappini. Paní Grappini. Eh, vă felicit pentru Vážený pane premiére, blahopřeji vám k vašemu vystoupení a k vaší vizi EU. Jste již 18. premiérem, který nás seznamuje se svou vizí. Já pocházím z Rumunska a jsem ráda, že Slovensko, které není tak daleko od nás, má ve svém čele takovou osobnost. Říkal jste, že potřebujeme atraktivní, prosperující a bezpečnou Evropu. To je pravda já s tím souhlasím, ale chtěla bych se vás zeptat. Hovořil jste o fondu soudržnosti. Myslíte si, pane premiére, že by používání fondu soudržnosti mělo být podmíněno zajištěním právního státu? Je takové ustanovení ve smlouvách? A druhá otázka. Domníváte si, že je eh, čestné vůči Rumunům a Bulharům, když máme v parlamentu usnesení o šengenském prostoru, eh, je to postoj eh, platný už od roku 2018 a je tedy eh, spravedlivé, že existuje systém MCV pro tyto dvě země. Jak eh, to vnímáte, jak to můžeme vysvětlit předvečer evropských voleb, že přetrvávají takovéto problémy? Děkuji. A nyní, pane premiére, chcete-li odpovědět rovnou, můžete, prosím. Nejprve bych zareagoval na několik z těchto vystoupení. Samozřejmě není v mých možnostech zareagovat úplně na vše. Pokud jde o zemědělské dotace, plně souhlasím s tím, co říkal pan poslanec o kontrole těchto prostředků a znemožnění z pronevěry. Chtěl bych se ale zeptat vás všech, evropských poslanců, co je to za systém, když peníze dle bruselského nařízení rozhodujeme dle množství obdělávaných hektarů bez ohledu na to, zda skutečně se tam vyvíjí nějaká zemědělská činnost nebo se tam jenom dvakrát ročně pokosí tráva. Jak je možné, že musíme všem z evropských peněz vyplácet peníze na plochu a nemůžeme ty peníze krátit těm, kteří na té půdě nedělají nic, nikoho nezaměstnávají, nic nevyrábějí, nic nepěstují, nic nezajišťují a nemají žádný příspěvek k soběstačnosti Slovenska nebo Evropy. Jak je tohle možné? Potom to je opravdu neuvěřitelný systém, který není už systémem na podporu zemědělství, ale jedná se o boj o dotace. Je to válka o, o to, kdo bude mít na papíře víc hektarů, dvakrát za rok pokosí a jenom sedí doma a pobírá dotace. Tohle je špatně, tohle musíme změnit, abychom z evropských peněz nepodporovali ty, kteří na evropské půdě eh, nedělají nic, jenom dvakrát kosí, to můžou udělat i bez dotací z EU. Druhá věc, paní kolegyně z Rumunska. Slovensko vždy jasně podporovalo a bude podporovat to, aby v případě, že země splní jakékoliv podmínky, v tomto případě podmínky vstupu do šengenského prostoru, tak je třeba, aby tato země dostala jasnou odpověď. Není možné hrát s Rumunskem a bulharském politickou hru. Pokud jsou tyto země připraveny technicky, tak máme Eh, musí, nebo musíme mít jasno v tom, kdy eh, tyto země vstoupí do šengenského prostoru. I s ohledem na situaci, v níž se nacházíme, potřebujeme chránit vnější hranice EU. Nevím, s čím tady váháme, o jaké politické hry se jedná. A zároveň by se Unie měla chovat fér k zemím západního Balkánu. Nemůžeme jim do nekonečna říkat, udělejte takovou reformu, změňte eh, toto, otevřete tu a tu kapitolu ty země musí činit bolestné kroky. A jak dlouho nám to budou tyto země tolerovat? Jak dlouho budou ochotni dělat reformy, když nevidí světlo na konci tunela a my nejsme schopni jim říci, kdy se budou eh, moci stát součástí tohoto takzvaného elitního klubu? To jsou věci, kde EU dělá chybu a kde tedy nevysílá eh, zásadní signály Chtěl jsem se vyjádřit k těmto dvěm věcím. Děkuji, pane předsedo. Jurek. Pan Jurek. Pani przewodniczący, panie premierze, panie i panowie posłowie. Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, dámy a pánové. Aby Evropa obstála, fungovala i nadále, musí být také osudovým společenstvím a proto se navzájem musíme respektovat. Společenství našich kultur, také společenství kultur z východní Evropy, musí být respektováno. Rád bych vám poblahopřál k istanbulské úmluvě, k jejímu přijetí. Některé země, například Bulharsko, šly v této věci velice daleko, ale třetina evropských zemí zde má nadále jiný názor na tuto věc. Chci podtrhnout, že postoj, který zastáváte, je nejenom důležitý pro Slovensko a pro budoucnost našich rodin, ale že je důležitý pro přetrvání celé Evropské unie v současné formě. Určité země

Eh, přeji slovensku aby získalo evropský eh, pracovní úřad jak se tomu zkráceně říká. myslím si že sídlo na slovensku by bylo dobrým eh, příkladem spolupráce na území evropské unie. děkuji. paní šmolková. Děkuji mnohokrát za slovo, vážený pane premiére. Vítejte na půdě Evropského parlamentu. Hovořil jste velice pěkně o vizi Evropské unie. Já se k tomu zcela kloním. A myslím si, že společnou Evropu bude mít pouze v případě, kdy spolu všichni potáhneme za jeden provaz. Každý členský stát, jak se to zde zmiňovalo. Negativní příklad uvedla kolegyně z Rumunska. Pokud bráníme Rumunům a Bulharům bránit ke vstupu do šengenského prostoru, není to v pořádku. Já se ptám, jak můžeme táhnout za jeden provaz všichni, když je zde na stole otázka Nord Streamu 2. A já se vás ptám, já se tedy ptám, jaký postoj mají k Nord Streamu jednotliví premiéři v Radě EU, neboť já si myslím, že zde poškozujeme některé členské státy. Další otázka. Jak se staví Evropská rada k rozmístěvání jednotlivých agentur, neboť víme, jak nespravedlivě eh, v rozporu se všemi pravidly se přidělila agentura pro léčiva a nyní máme na stole tu takzvanou pracovní agenturu, takže bych byla ráda, kdyby se, se k tomu vyjádřil. Děkuji, pan Tanok. Vážený pane Pellegrini, dnes v dolní sněmovně britského parlamentu se bude hlasovat o Brexitu. Já osobně nepodporuji dohodu paní Mayové, protože tam bohužel je ta její červená linie opustit eh, Evropskou eh, celní unii. Nicméně je tady jedna část dohody, s níž souhlasím, a to je snaha Eh, zachovat úzkou vazbu Spojeného království na eh, interní i externí bezpečnostní uspořádání v Evropě. To je, myslím, velice důležitého. Já mám eh, obavu toho, že když nebude dohoda, tak Spojené království bude mimo důležité databáze, jako je SIS a ECRIS. Je zcela nezbytné, aby i EU po Brexitu pokračovala v hm, společné bezpečnostní zahraniční a obrané politice spojené eh, království je i jadernou mocností, je důležitým členem OSN. Jak vidíte, pane premiére, dobu po Brexitu, jak zajistit, aby Británie zůstala napojena na bezpečnostní struktury EU? Děkuji. Pan Zdrojevský. Pane premiére, šanovní państwo. Vážený pane premiére, dámy a pánové, tomto sále jsem již slyšel mnoho premiérů, kteří hovořili o budoucnosti Evropy a musím říci, že ve vašem projevu jsem nenalezl nic kontroverzního, zcela naopak. Slyšeli jsme také komplimenty vůči nám, Evropskému parlamentu, vůči evropským institucím a vůči tomu, co zde činíme. Ale vidím tady velký rozdíl mezi vašimi slovy a tím, co se děje ve vaší zemi. A tento rozdíl je bohužel skutečně ničivý a týká se to mnoha různých politik. Pro mě je důležitá jedna věc. Dnes jsme slyšeli jasné prohlášení, které se týkalo zmenšení tohoto zmiňovaného rozdílu. Vše, co není v rámci evropských hodnot, by mělo být omezeno. Vidíte to stejně jako já. Vidíte například, jak Vyšehrádská skupina se chová k tématu prohloubení evropské spolupráce, evropských orgánů? Nevyvolává to ve vás pochyby? Pan Petrle, hovořil jste o roce 1989. Tehdy jsme eh, byli svědky rozdělené Evropy, nicméně ani dnes není Evropa příliš soudržná. Pan Juncker vás vyzval, abyste